První bod, kterým se budeme zabývat, to je zpráva paní Rys o potravinách určených pro kojence a malé děti a potravinách pro zvláštní léčebné účely. Jako první na čtyři minuty dáme slovo paní Rýs, paní zpravodajce. Včera Rýs. Ani rýs. ano. Tak dobře, mikrofon. Dobře, děkuji pane předsedo. Pane komisaři, já chci zde přivítat dánské předsednictví, které ale bohužel eh, tady není. Takže eh, dovolte, abych eh, poděkovala paní Derlo, Zabo Gerling, Zabo Gerling a panu Geršitovi a dalším, kteří mě pomáhali a byli eh, stínovými zpravodaji za své frakce a samozřejmě eh, mm, je to lepší vždycky, když parlament vystupuje jednotně, než když eh, vystupuje rozděleně, protože se to týká především skupin populace, které jsou spíše zranitelné a e, těch se ta výživa především týká. Norma, o které budeme e, diskutovat a o které budeme hlasovat za e, tři hodiny, je důležité především pro novorozence, pro kojence, pro dlouhodobě nemocné, kteří potřebují zvláštní výživu a tady jde o potraviny určené tedy konkrétním kategoriím osob a pokrývá to asi 2% obrovského trhu s potravinami. Já nebudu dlouze hovořit eh, o genezi této legislativy, jenom bych upřesnila, že komise velice dobře po 35 letech eh, normy, kterou máme, se Eh, ujala eh, rekodifikace tohoto zvláštního právního arzenálu norem a to je dobré, je třeba tedy si udělat určitý pořádek eh, v této, v této oblasti těchto potravin na vnitřním trhu a často spotřebitelé nejsou schopni si svobodně vybrat a jednomyslně 29. Eh, eh, eh, února jsme to odhlasovali ve výboru pro životní prostředí, což je jasný signál a já zde my jsme potvrdili přístup komise, to znamená zrušit tuto legislativu a zrušit pojem dietetická potravina, to je dobré a je třeba i mít právní rámec, který bude přesně adaptován pro tyto potraviny, tedy pro potraviny pro novorozence kojance a potom pro dlouhodobě nemocné. Jsou to tedy tři podskupiny vlastně potravin, respektive populace, a, které nejsou schopny si svobodně vybírat potraviny. Proto je třeba mít striktní pravidla, která se týkají označování a složení. Za třetí, i jsme si přáli rozšířit pole působnosti na další kategorie zranitelných osob. Samozřejmě Eh, především osoby, které mají nadváhu a které tedy Eh, podlehají drastickým redukčním dietám 12 kalorií denně a potom, eh, potom eh, pro celiatiky, tedy pro bezlepkové potraviny, což jsou 2% populace, které trpí touto nemocí a takže my jsme chtěli, abychom měli konkrétní specifický rámec pro bezlepkové potraviny a připomínám, že tato legislativa má za cíl chránit ty nejvíce zranitelné kategorie obyvatel mezi námi také, kromě jiného, já zde nemohu hovořit o všem, ale také jsme chtěli i e, e, e, vzít do úvahy ty dynamicky se rozvíjející podniky v Evropě, malé střední podniky, které inovují, které jsou velice schopné vytvářet pracovní místa, ať je to v Itálii, v Německu, ať je to jinde, třeba v Belgii hodně <laughs> se vyrábí bezlepkové potraviny právě těmito podniky a šlo o to, aby ty malé střední podniky, které hodně s námi jednali a které měly určité obavy z tohoto návrhu, tak jsme chtěli, eh, by eh, tedy eh, je to nepoškodilo, abychom tedy Mm, eh, eh, opět ne, eh, mm, abychom tedy nepřijali něco, co by bylo pro ně škodlivé, protože my zde máme agenturu EFSA, mm, která také musí dohlížet nad řádnou hospodářskou soutěží, aby to nepoškozovalo malé střední podniky. Takže samozřejmě ta starost péče o malé střední podniky musí být průřezová, musí se týkat všech našich norem. A dále, E, já jakožto zpravodajka, tak já musím samozřejmě e, podpořit globální kompromisy. Já nechci tedy otevírat záležitosti, které již byly vyřešeny ve výboru, i když samozřejmě osobně mohu sympatizovat s některými pozměňovacími návrhy, třeba 84, která se týká pestily, se týká pesticidů, ale e, přidržím se našich kompromisů, naší dohody, to je návrh 63 a já eh, tedy tím bych asi skončila a ráda si vyslechnu následující řečníky. Děkuji, paní Rýs, a za příslušný výbor na tři minuty má, pardon, za, za komisi má na tři minuty slovo pan Dali. Ne, za Evropskou komisi. Za Evropskou komisi má slovo pan komisař Dali. Pane předsedo, vážení pánové poslanci a poslankyně, v zájmu lepšího regulování eh, návrh komise ohledně potraviny pro kojence a malé děti a pro zvláštní výživné a lékařské účely chce zjednodušit pravidla tím, že odstraní ta, která jsou nezbyt, eh, zbytečná, ne, nepotřebná nebo rozporuplná. Musíme chránit zranitelné skupiny obyvatelstva. A to je hlavní cíl eh, dnes diskutovaného návrhu návrhu. Ale než se budu věnovat podstatě tohoto návrhu, chtěl bych poděkovat paní Rýs, zpravodajce, za vypracování zprávy a také chci poděkovat stínovým zpravodajům. Dále bych měl zmínit příspěvky od dalších výborů IMCO a ITRE a komise je velice potěšena, jaká línie byla zaujata ohledně navrhovaných pozměňovacích návrhů. Je tady návrh zrušit pojem dietetické potraviny, protože ten je pokládán za zastaralý vzhledem k tomu, jak se vyvíjí trh s potravinami za poslední desetiletí. Jsem rád, že vážení poslanci s tím otevřeně souhlasí a uvědomují si, že je třeba zásadně revidovat stávající legislativu. Rozsah působnosti navrhovaného nařízení by byl omezen na řadu dobře známých kategorií, které jsou kategorii potravin míněných pro zranitelné skupiny, konkrétně pro kojence, pro malé děti a pro osoby, které potřebují zvláštní potraviny, protože trpí určitými chorobami, ale musí to být pod lékařským dohledem. Pak jsou tady některé dodatky, které se týkají například potravinových doplňků na snižování hmotnosti. Myslím si, že tyto výrobky se mohly komplexně řešit horizontálně, ale uvědomuji si, jaké obavy má parlament a jsem otevřen k úvaze zahrnout je do rozsahu působnosti tohoto návrhu, ale nemohu podpořit i zahrnutí bezlepkových potravin. To podle našeho názoru není potřebné a nebylo by to v souladu se zájmem celiaky, pro něž jsou měny tyto produkty, ani by to nebylo v souladu se zásadou lepší regulace a zjednodušení. Všichni určitě se shodneme, že je důležité eh, udržovat stávající pravidla týkající se těchto potravin, ale to se dá zajistit lépe a jednodušeji. A to tím, že tato pravidla převedeme do nedávno přijatého nařízení opatření o informování spotřebitelů o potravinách. Navíc takovýto převod by zajistil, že stávající pravidla se budou vztahovat i na nové e, předem nebalené potraviny a tím by tedy zajistili i větší a širší ochranu pro celiaky. Několik pozměvacích návrhů se týká ustanovení o označování a omezeného užívání pesticidů v potravinách pro kojence. Já naprosto sdílím návrh na názor parlamentu, co se týče ochrany kojenců a malých dětí. A v zásadě mohu souhlasit s předloženými návrhy. Jsem ovšem také přesvědčen, že eh, podrobnosti, jak řešit eh, tyto zásady, by se měly svěřit delego- eh, aktům v přenesené pravomoci. Také sdílím pozitivní přístup k přípravě Eh, zpráv, co se týče ehm, potravin obsahujících mléko, ale nemohu potvrdit to, co se týče zřizování a aktualizace eh, seznamu prostřednictvím praktu přenesené pravomoci místo, eh, místo, místo prováděcích, protože musíme tady vycházet z Lisabonské smlouvy a tento přístup nelze změnit. Co se týče reklamy, aby také členské státy mohly dále omezit eh, potraviny pro eh, kojence malé děti. To by bylo neuměrné vůči cílům návrhu eh, nařízení a nemělo by to dobrý dopad na fungování vnitřního trhu. Jak tedy vidíte, je daleko více toho, co nás spojuje, než toho, co nás rozděluje. A jsem i nadále přesvědčen, že diskuse jak parlamentu, tak i v radě nakonec v druhém čtení přivede ke kvalitnímu textu a teď se těším, že si poslechnu vaše názory. Děkuji. Děkuji. Za výbor pro průmysl na minutu má slovo pan Takula. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat paní zpravodajce Rýs za velmi dobře odvedenou práci. Já jsem připravila stanovisko za výbor ITRE, což bylo jednoduché, protože jsme měli velmi kvalitní základ. Je důležité, aby tyto předpisy, aby jsme je modernizovali, protože eh, ta původní legislativa už byla příliš zastaralá. Jde o potraviny určené pro kojence a malé děti a také pro zvláštní léčebné účely a proto potřebujeme naprosto jednoznačné označení potravin, na balení Vše musí být jasně viditelné, text musí být jasný a srozumitelný. Označení nesmí obsahovat žádné označení, to je žádné Eh, věci, které by mohly spotřebitele uvést v omyl, protože spotřebitelé musí vědět, co konzumují. Já osobně se vyznám eh, v těchto potravinách, protože sám jsem potřeboval eh, tyto zvláštní potraviny a proto je velice důležité, aby ehm, neexistovala žádná reklama, která by uváděla spotřebitele v omyl. Musí to být vše naprosto spolehlivé. Děkuji, pane Taklo, za eh, výbor pro vnitřní trh. Na minutu má slovo paní Ivanova. Děkuji, pane předsedo, ehm, pane komisaři, vážení kolegové. Je mnoho přínosů této legislativy. Za prvé to bude efektivněji ochraňovat eh, spotřebitele, budou mít lepší informace o specifických výrobcích a značení bude eh, také jasnější a nebudou tam lékařská tvrzení. Takže eh, pojem, že potrava už není vhodná, mezi tím zatím ještě nebyla konkrétní kritéria, co je dietetické nebo ne. A za druhé je důležité, aby tady byla vysoká úroveň ochrany pro zranitelné skupiny. Musíme například zajistit, že mléko, které je pro kojence malé děti regulováno co do mm, obsahu, proto je třeba provádět výzkum, tak bychom také věděli, do jaké míry tyto výrobky opravdu přispívají k růstu a prospívání dětí. Navíc zjednodušení stávajícího právního práce přispěje k lepšímu fungování vnitřního trhu. Sníží to také administrativní zátěž pro podniky, zvýší to transparentnost a bude to stimulovat volný pohyb zboží. Doufám, že to také, mm, že bude podporován vyrovnaný návrh. Chci poblahopřát paní zpravodajce a všem kolegům v IMKO, protože se nám velice s nimi dobře spolupracovalo. Děkuji paní Ivanová a nyní přijdeme eh, k řečníkům za politické skupiny, za EPP na minutu a půl má slovo paní De Lange. Ehm, e Děkuji, pane předsedo. Jménem EPP bych chtěla podpořit stanovisko paní zpravodajky, děkuji eh, za eh, její práci, souhlasíme tady i s komisí, je potřeba legislativu nově upravit, protože tam to bylo opravdu velice eh, zmatené, pokud jde o různé produkty, které v této oblasti existují a nyní je to vše, nebo bylo to tak popsáno, že do toho mohly spadat téměř všechny produkty. My chceme ovšem dostatečnou ochranu. Je tady nyní oddělený systém eh, pro eh, produkty eh, pro lékařské účely a pro kojence. A například také potraviny bezlepkové. Nebylo nám totiž jasné, kdy komise v obecných pravidlech tyto věci hodlá upravit. Já bych chtěla komisi vyzvat, aby si pospíšila. My jsme naši práci odvedli, to, co jsme měli udělat, jsme udělali. Ve eh, výboru Envy jsme to přijali velkou většinou. Myslím si, že to asi proběhne i na plenárním zasedání a nyní je potřeba, eh, aby rada eh, vydala eh, dobrý mandát pro jednání, protože zatímco tady spolu diskutujeme, dochází k tomu, že na trh přichází nejrůznější produkty, například mléko eh, pro eh, děti 1 až 3, ve věku 1 až 3 roky a je to tam označeno tak, že rodiče jsou eh, zmatení, nevědí, jestli je to opravdu důležité pro děti, anebo je to zkrátka jenom obyčejné mléko s nějakými zvláštními vitamíny, nebo je to něco, co může dokonce některým dětem škodit. Možná, že by to mohlo být také příliš sladké, eh, takže skutečně je to zmatené a proto je potřeba to naprosto jasně označit a všichni rodiče v Evropě vám poděkují. Děkuji paní Delanke za socialisty a demokraty na dvě minuty má slovo paní Sarbu. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat eh, paní zpravodajce, protože ta přihlédla ke všem doporučením od kolegů při vypracování této zprávě a také při eh, analýze pozměňovacích návrhů. Myslím si, že účelem eh, tohoto nařízení je zajistit přístup ke správným informacím ohledně potravin. V posledním desetiletí legislativa se zlepšila Máme tedy už teď větší transparentnost a lepší ochranu spotřebitelů. Ale eh, co se týče dietických eh, potravin, toto značení je opravdu překážkou. Proto v tomto směru podporujeme návrh komise a také zlepšení, které navrhl výbor Envy. Mě hlavně znepokojovala otázka, eh, označení a reklamy mléčných produktů pro kojence a malé děti, protože víme, že v mnoha případech i přes nařízení, přes lza se e, e, e, pravidla dochází k příliš agresivní reklamě. A je mnoho matek, které ještě své děti kojí, pardon, ubývá matek, které kojí děti. Protože tady vlastně je potom možné pomět specifickou legislativu. A Teď, eh, co se týče mléčných výrobků nebo výrobků obsahujících mléko a které jsou určené pro malé děti, není nikde dokázáno, že tyto produkty jsou lepší než normální strava. Eh, ne, eh, nejedná se o výrobky pro zvláštní lékařské účely, ale jedná se vlastně o náhražku mléčných výrobků jako takových. Ale vzhledem k tomu, že tyto výrobky jsou pořád v, v obchodech, je třeba třeba velice přísně regulovat tvrzení o nich. Účelem této legislativy je, aby byli spotřebitelé o potravinách lépe informováni. Děkuji. Děkuji, je tady modrá karta od pana Rybiga. Souhlasíte eh, s touto doplňující otázkou? Ano, pan Rybik. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, se chtěl zeptat na následující. S touto legislativou bude spojena eh, velká byrokracie, především například pokud jde o pesticidy. A mě by zajímalo, když tady pořád hovoříme o tom, že nechceme duplikovat eh, zákony na evropské úrovni, tak eh, proč v tomto případě, kde už máme mnoho předpisů, máme něco takového upravovat znova? Děkuji. Pan, pan Sarbu? No, právě proto, protože eh, současná legislativa má určité nedostatky a mezery a producenti je využívají a proto potřebujeme přísnější legislativu a předpisy tedy, které budou dodržovány, aby to bylo všechno mnohem jasnější a aby jsme dosáhli toho řešení, které si přejeme. Děkuji paní Sarbu za demokraty liberály, paní Parvanová, dvě minuty. Eh, děkuji, pane předsedo, eh, pane komisaři, vážení kolegové. Chci nejprve paní kolegyně poblahopřát ke zprávě a k velké práci, protože se dospělo k dobrým eh, kompromisům. Návrh komise směřuje k zajištění lepší ochrany spotřebitelů, co se týče potravin pro kojence a mladé děti a pro zvláštní lékařské účely. A jsem přesvědčena, že i stanovisko parlamentu povede k posílení tohoto cíle cíle. Vítám také to, že náhrady jídel, které eh, mají eh, částečně nebo úplně potraviny pro někoho nahradit, budou striktněji eh, kontrolovány co do jejich složení, tak aby se zajistily zájmy spotřebitelů ohledě tvrzení o zdraví a výživě. Mléčné výrobky pro malé děti, to je klíčový bod, který jsme diskutovali ve výboru. A pořád dnes se o tom má hlasovat, ale ještě o tom hovoříme obtížné, protože možná ne všechno se řeší jenom touto legislativou a proto já velice vítám, aby se sem zahrnul i požadavek komise, aby se dále status této, těchto produktů eh, hodnotil, aby se dále vyhodnocovala eh, potřeba legislativy, což se týče mléčných výrobků pro děti eh, až do let. A jedná se o zájmy těchto malých dětí a jejich matek, aby tady byly striktní pravidla co do složení a co do přesnosti co se týče také sdělení nebo tvrzení na těchto výrobcích, protože na prvním místě je zdraví kojenců a mm, malých dětí, to by mělo mít prioritu před marketingem. Paní Parvanová, eh, máte eh, eh, modrou kartu na vaši adresu ze strany pana Šlitra, jestli to přijímáte. Ano, dobře, pan Šlitr má slovo. Já vás chci jenom informovat, že já hovořím za zelené a ne pan Trivazi, jak je to dále na se, Rivazi, jak je to dále na seznamu. Já budu... Eh, můžete být klidná, tedy paní Parvanová. Pan Šlitr nemá vůči vám žádné nepřátelské úmysly. Takže... Prosím, pane Šlitre, máte tedy slovo. Děkuji, pane předsedo. Naopak, my jsme velice dobře spolupracovali. Vy, min utgångspunkt för arbetet. Děkuji. E, naším cílem je chránit děti a také zranitelné spotřebitele. Podařilo se nám částečně dosáhnout tohoto cíle, protože jsme pravidla zjednodušili, ale nejvíce jsem potěšen tím, že je omezená reklama, především pokud jde eh, o produkty, které mají nahrazovat mateřské mléko. Chtěl bych podpořit eh, návrh, který umožní ještě více eh, zúžit používání pesticidů, velmi nebezpečných pesticidů. Zemědělské produkty eh, se někdy používají pro výrobu potravin pro děti a eh, určité pravidla tady jsou, ale je potřeba eh, ty pravidla ještě více zpřísnit. Mm, musíme to tady zpracovat a doufám, že Rada a parlament se dokážou dobře dohodnout, také pokud jde o osoby, které nesnesou lepek a Eh, také pokud je o produkty ze soji. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se účastnili eh, této práce. Děkuji za spolupráci. Děkuji. Děkuji, pane Šlitry, Šlitre. A za Evropskou konzervativní reformní skupinu má slovo paní Kirling dvě minuty. Eh, děkuji, pane předsedo. Já chci poblahopřát zpravodajce a stínovým. Lepší regulace by znamenala Zjednodušování pravidel, to znamená eh, i zjednodušit eh, interpretaci, výklad, aplikaci, protože to je ale velká hrozba, která vyplývá z návrhu komise. Já zcela souhlasím s tím, že kojenci, malé děti, je, jsou eh, skupinou, kterou je třeba chránit před zavádějícími informacemi, ale já si kladu otázku, zda skutečně to zjednodušujeme nebo komplikujeme, protože tam přidáváme různé oblasti. Ano, je pravda, jak říká paní zpravodajka, že že byla dosažena dohoda Eh, takže mm, a já, eh, a ona, já ale eh, dá se osvědomí tedy mohu říci, že mohu porušit tuto dohodu, především ten návrh o bezlepkových potravinách. Já si myslím, že ten návrh, který vzešel z výboru, zjednodušuje celou věc pro spotřebitele. Já si nemyslím, že mm, že mm, tedy tento eh, návrh tedy eh, chrání tedy některé výrobce, některé režimy v některých státech. Potom mám i problém s těmi nízkokalorickými potravinami, eh, protože vlastně tady nejsou žádné důkazy o tom, že když že pomůžeme těmto lidem, když je dáme tedy do eh, kategorie mm, pro eh, zvláštní tedy léčebné účely. A potom nemáme žádné důkazy vůbec eh, o reklamě těch eh, mm, eh, té výživě založené na eh, sušeném mléce. O tom nemáme žádné důkazy vůbec a takže bychom měli k tomu přijímat pravidla a potom nové pozměňovací návrhy o pesticidech. My již máme podle mého soudu velice striktní a dobře, regul, dobře etablovaná pravidla o užívání pesticidů a nemáme žádné vědecké podklady, že je nutné mít striktnější kontrolu mm, vůči těmto zranitelným skupinám. Pokud ano, pokud bychom to chtěli prosadit a přijmout tomu legislativu, tak alespoň, <laughs> prosím vás, bychom měli mít k tomu nějaké podklady a důkazy. Proč se ubíráme touto cestou? Děkuji, paní Gedling. Máme zde modrou kartu od paní Weisgerber. Akceptujete modrou kartu? Dobře. Tak, paní Weisgerber. Děkuji, mám dotaz. Právě paní uh, eh, Girling hovořila o tom, eh, že uh, pravidla, která ošetřují produkty pro osoby, e, které nesnesou lepek, nepomohou. Ale já si myslím, že je potřeba tyto osoby podpořit, protože oni potřebují tuto specifickou výživu a pokud je nebudeme e, chránit a pokud to e, nebudeme řešit na této úrovni, ale bude to pouze v rámci označování potravin, tak ta ochrana zaručena nebude. A právě proto bych se chtěla zeptat, proč paní řečnice není s tím spokojena. Paní Gerling, ano. Já myslím, že se mýlíte. Odpověď je jednoduchá. Okay, that's all. Dobře, to je všechno. Je to otázka, zdali tyto, těmto skupinám pomůžeme nebo nepomůžeme. Já myslím, že jim nepomůžeme tím, že přijmeme další návrhy. Já myslím, že to je k ničemu vůbec takováto regulace, která se zavádí ohledně potravin, eh, protože eh, informace pro spotřebitele a eh, ty, ta tvrzení o účincích, tak to stačí a není třeba nic dodávat, to by ještě mátlo. Děkuji. A minutu a půl za skupinu EFD má pan Šimanský. Pane předsedo, já bych chtěl nejprve poděkovat paní zpravodajce za práci na této zprávě. Pokud je o nové nařízení, je třeba tady poznamenat, že současné právní předpisy v praxi eh, nebyly dostačující, i když byly schváleny proto, aby bylo možné zajistit volný pohyb takovéhoto zboží, ale eh, často tady byly nejasté eh, dvojznačné regulace a vedlo to k hm, poruchám na vnitřním trhu. Proto musíme podporovat změny, které vedou k tomu, tomu, aby se vyloučily nadměrné administrativní zátěže, eh, které by byly proti konkurenční schopnosti, konkrétně pro malá a střední podniky které převládají v této velice specializované části potravinářského průmyslu. Nicméně ohledně, kromě eh, tržních záležitostí nejdůležitější je bezpečnost potravin a to zejména tak, když se to týká natolik zranitelných skupin, jako jsou děti. Rád bych eh, rovněž podpořil eh, stanovisko Ekosoku, protože podle něho by mělo být umožněno členským státům, aby použili vnitrostátní právní předpisy, v těch případech, kdy je to zdůvodněné um, zájmy obecného zdraví. A to by ale nebránilo tomu, aby se stejně zacházelo s produkty ve um, celé Evropské unii. Děkuji. Děkuji, pane Šimansky, a za Evropskou sjednocenou levici, Severskou zelenou eh, levici má eh, slovo paní Sulsa, to 30. E Děkuji když eh, jdete nakupovat a dostanete se do regálu s jogurty, tak máte pocit, jako kdybyste vstoupil do lékárny. Samé sliby a samá reklama, ale nějaká rozumná informace, rozumné etikety tam nejsou, nebo jen velmi málo kdy máme samozřejmě problémy těch, kteří nesnesou laktózu nebo lepek a tak dále. A mnozí lidé tyto produkty, ehm, tu specifickou výživu potřebují a i když jdete do supermarketu nebo i do ehm, zvláštních obchodů, tak tam tyto potraviny nejsou k nalezení. Samozřejmě rozhodující je také cena těchto produktů, protože obvykle jsou velmi drahé. Zvláštní výživa eh, a potřeba zvláštní výživy vlastně nedává dotčeným osobám žádnou volbu. Oni musí kupovat tyto zvláštní potraviny a potom se musí zamýšlet nad tím, co si vlastně mohou dovolit. A to nám působí velké starosti, že si to ne každý může běžně dovolit. Jde přece o veřejné zdraví a to je důležité. Je pouze několik málo výrobců, kteří vyrábí eh, tyto eh, produkty a proto je potřeba eh, chránit tuto výživu. Evropa si nemůže dovolit mm, ohrožovat zdraví těch nejzranitelnějších. Pan Líze, děkuji. Děkuji všem, děkuji také paní Frederik Ries za její práci na, na, na přípravě této zprávy, děkuji také stínovým zpravodajům, také Esther Lange. Myslím si, že ve většině otázek se nám podařilo se dobře dohodnout v našem výboru a chtěl bych zmínit především kompromis ke zvláštní výživě pro celiaky. V naší frakci EPP se doníváme, že je potřeba zvláštní výživu i nadále nabízet, protože nejde pouze o to, že potraviny jsou bezlepkové, ale je potřeba, aby to zároveň bylo vyvážené, protože pokud celý den budu pít pouze tekutiny, tak budu mít také bezlepkovou eh, výživu, ale nezdravuji se zdravě, takže je potřeba to zohledňovat. Velmi na srdci nám samozřejmě leží kojenci a malé děti a myslím si, že různými pozměvacími návrhy, které byly předloženy, nesmíme vzbuzovat dojem, jako kdybychom měli Eh, různý přístup k pesticidům v, potravině pro koje, v potravinách pro kojence. V 90. letech eh, komise tehdy eh, prosazovala harmonizaci na té nejpřísnější úrovni a my jsme vlastně předepsali, že pokud jde o potravinu pro kojence a malé děti, tak tam může být v podstatě pouze bio, mm, bioprodukce. Já jsem sám pracoval na dětské klinice a v těchto věcech je pro mě vždy velmi důležité, jak se k tomu vyjadřují eh, odborníci, odborní lékaři a my jsme tehdy provedli konzultaci a rozhodli jsme se, že budeme mít velmi přísnou úpravu a nyní eh, to, co navrhla paní Rýs a ostatní a na čem jsme se dohodli, je pragmatické a myslím si, že není potřeba zacházet dále. Chtěl bych požádat komisi, aby k tomu přihlédla. Budeme mít nové metody eh, dokazování nebo eh, analýzy, tak eh, analýzy složek, tak je to dobré, ale jinak si myslím, že bychom, tak je to možná ještě upravit, ale jinak by toto mělo stačit. Děkuji, pane Lise, minutu má slovo pan Grote. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych srdečně poděkovat také stínovým zpravodajům a paní zpravodajce. Tuto zprávu jsme na výboru pro životní prostředí eh, přijali eh, naprosto většinou 62 eh, ku 0 a nikdo se nestržel, což znamená, že tady máme velmi shodný názor také, pokud jde o kompromisy. Nejvyšší prioritou v tomto případě musí být vysoká úrovně, och, úroveň ochrany spotřebitelů, především tedy také malých dětí. A pokud jde o nesnášenlivost lepku, je to problém. A také ve školkách. Když se podíváte na situaci, a já mám dvě e, děti v tomto věku, tak tam neustále e, se objevují nějaké alergie a problémy a proto je potřeba poskytnout dostatečnou ochranu. Během druhého čtení bychom o tom měli eh, tedy dobře diskutovat s komisí a s radou a myslím si, že potom se nám podaří dosáhnout dobrého výsledku. Děkuji, pane Grote. Na minutu má slovo pan Rossi. Děkuji, pane předsedo. Mm, rozhodnutí komise zrušit pojem dietetické potraviny a, mm, a vy, mm, vymezit konkrétní eh, kategorie osob, Mm, to je vhodné například kojenci a e, novorozenci, potom na osoby, které třeba jsou na redukční dietě a další kontroly, další kategorie osob. Zde e, jde o to, abychom se dohodli v prvním čtení a my e, v našem návrhu se snažíme napravit určité vakuum, které tam bylo mm, v tomto návrhu, třeba co se týče bezlepkových potravin či osob na redukční dietě, potom pokud jde o umělou výživu pro děti do věku 3 let. Zde je třeba tedy i upravit zde potraviny, zvláštní výživu pro eh, sportovce bezlepková dieta. Zde je třeba skutečně e, e, přijmout legislativu, a, e, protože ad hoc legislativa ta není dostačující, nedává dostatečnou jistotu. Děkuji, pane Rossi. Minutu a půl má slovo paní Grostet. Pane předsedo, děkuji, pane předsedo. Zjednodušit evropské normy, to je dobrá věc, a to ale ne na úkor bezpečnosti potravin, a také i eh, bychom eh, neměli eh, tedy ustoupit od bezpečnosti výživné a zdravotní, především u těch zranitelných kategorií osob. Hovoříme o kojencích, o osobách, které potřebují tedy různé redukční diety, o diabeticích, o osobách, kteří potřebují bezlepkovou dietu, ale osoby, které ne, mm, nesnáší gluten, lepen, lepek nebo ti, eh, kteří tedy eh, mají redukční dietu, tak dává tam tyto kategorie, to já myslím, že je eh, nepochopitelné, protože máme spoustu lidí, kteří jsou alergičtí na lepek a mm, my E, tedy proto chceme tam dát ty bezlepkové potraviny, abychom lépe chránili spotřebitele, protože zrušit striktní e, předpisy, to by bylo velice škodlivé. Také očekáváme, že Evropská agentura pro bezpečnost potravin se vyjádří e, k těmto potravinám, třeba umělá výživa, mlečná výživa pro děti do věku 3 let, protože potřebují mít tedy výrobky, které jsou uspůsobeny jejich věku bez pesticidů pesticidů a podobně. Já chci poděkovat paní Rýs a jsem přesvědčena, že parlament bude obhajovat především ty nejvíce zranitelné a slabé spotřebitele. Děkuji. Děkuji paní Krostet. Minutu a půl má slovo paní Vilmot. Eh, pane předsedo, tato zpráva je obrovský úkol a já vítám mnoho změn, které provedla komise a paní zpravodajka. Nicméně bych se chtěla zaměřit na jednu konkrétní věc a to eh, jsou tvrzení na takzvaných dalších eh, kojeneckých potravinách už pro děti nad 6 měsíců. Většina odborníků na výživu se shodne, že to není třeba. Teď je momentálně zákaz adres, reklamy pro eh, kojence, ale tyto další kojenecké potraviny jsou předmětem velkých tvrzení a reklamy, často jsou tam potom falešná tvrzení. Bohužel, my jsme si sice o to snažili, aby se zablokovalo toto tvrzení, ale nepodařilo to se nám to. Výzkum ukazuje, že díky marketingovým metodám mnozí rodiče neví, jaký je rozdíl mezi kojeneckou a další výživou a že začínají používat tu výživu pro další, už, už ne, nejmenší spojence příliš brzy. A myslím si, že tady se vytváří potom mezera při eh, zákazu o reklamu této stravy a je to taková mezera, kterou bychom měli zcela určitě uzavřít. Samozřejmě, že rodiče chtějí poskytnout tu nejlepší výživu svým dětem, ale měli by být schopni se rozhodovat na základě objektivních informací poskytovaných odborníky a ne, aby byly předmětem tlaku odvětví a kupovali pak produkty, které možná vůbec nejsou potřebné. Proto naléhám na všechny členy, aby hlasovali pro pozměňovací návrh číslo 86. Paní Vilmotová Paní Mrs. paní Delangen, pardon, eh, má modrou kartu na vás adresovanou. Děkuji, pane předsedo. Já nevím, jak dávno to bylo, kdy paní Vilmot eh, používala sama takovou kojeneckou stravu, ale je tady prostě něco gigantického od 0 do 6 měsíců, ale ta další eh, strana, to je zase taková gigantická skupina od 6 do 12 měsíců. A paní Vilmot si možná myslí, že eh, občané Evropy jsou eh, velice hloupí a tady prostě ten evropský stát by se chtěl si jako chůva eh, všecko regulovat, proto jsem naopak proti tomu, aby se hlasovalo pro pozměňovací návrh 86 je úplně zbytečný. Samozřejmě, že to je velice dávno, kdy já jsem sama měla dítě, protože já jsem daleko starší než tato paní poslank, poslankyně, ale já jsem nikdy kojeneckou stravu nedávala, já jsem jenom dítě kojila. Ale o to tady nejde. Ale dovolte mi, abych odpověděla to nejde o to, zda se žena rozhodne krmit dítě s lahve nebo ho kojit. To je na ní samozřejmě a to je v pořádku, protože lidé mají různé své zkušenosti, různě žijí, možná, že mají problémy někdy s kojením, ale je mnoho rodičů a výzkum to dokázal. Mnozí rodiče prostě nechápou, jaký je rozdíl mezi kojeneckou stravou a tou stranou už už pro děti od 6 měsíců. Podívejte se na výzkum, jestli mi nevěříte. A proto nejde, o, nechceme, aby rodiče eh, nebyli, eh, nedostávali zavádějící informace a nekupovali to, co nepotřebují pro děti. Děkuji, minutu má slovo pan Paška. Děkuji za slovo, vážený pan předsedající. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, ochrana zranitelných skupin obyvatelstva je důležitou úlohou eh, společnosti a proto pravidla, eh, které v tuto chvíli platí pro regulaci eh, a výroby potravin pro kojence a malé děti a potravin pro zvláštní účely, které už nejsou v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky, je potřeba aktualizovat. Musíme ocenit úsilí komise o zjednodušení a zpřehlednění těchto pravidel. Lepší poznatky e, z oblasti působení jednotlivých látek na lidský organismus umožnily precizněji naformulovat potřebné omezení a stanovit přísnější pravidla Eh, je tady například závazný zákaz po eh, působnosti eh, pesticidů v potravinách ke zvláštní výživě. Navzdory úsilí o zvláštní předpisy pro regulaci výživy v některých oblastech, například pro speciální lékařské účely, zůstává otevřená, otevřená otázka, zapracovat sem věci pro osoby, které trpí nesnášenlivostí lepku, do eh, textu tohoto nařízení. Proto musíme i nadále velice pečlivě sledovat vývoje, vývoj poznatků eh, o působení látek na lidský organismus a musíme být ochotni eh, včas měnit naše pravidla. Děkuji za pozornost. Děkuji, pan Sebr. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také poděkovat Esther Lange za práci, kterou vedla za naši skupinu. Myslím si, že Samozřejmě diskuze o kojenecké výživě je důležitá, ale nesmíme zapomínat i na jiné skupiny obyvatel, kterých se to velmi týká. Když se podíváme na statistiky, vidíme, že 10 až 30 evropského obyvatelstva trpí netolerancí laktózy, 7 eh, až 10 má problémy s absorpcí fruktózy a 1 má problémy s, hyp, eh, s hypotamínem a a zkrátka jsou tady eh, další problémy, které třeba ani nejsou dostatečně viditelné. S tímto právním rámcem, který tady máme, je to těžké vykládat jednak eh, pro kontrolní orgány a jednak i pro firmy, které tyto potraviny produkují. A samozřejmě je to obtížné i pro spotřebitele, aby si vybrali správný produkt. Rozmanitost produktů v posledních desetiletích eh, se velice rozrostla. Máme třeba i nejrůznější proteiny eh, na budování svalové hmoty pro sportovce. Potom tady jsou různé produkty, které jsou obohacené kalciem a vitamínem C pro starší osoby a máme nejrůznější dietní potraviny, které jsou, nebo programy, které jsou nabízeny a které slibují eh, velký úbytek váhy během eh, málo týdnů. Eh, jsou tady eh, různé směrnice a nařízení, například směrnice pro potraviny, pro zvláštní výživu, eh, potom pro kojence, malé děti, počáteční kojenecká výživa, pokračovací kojenecká výživa a tak dále. A proto bychom si měli připravit nebo měli bychom mít jednotný koncept, který tedy přináší tento návrh. Znamená to, že to musí být jasné pro spotřebitele, pro firmy musí být jasné, co mají na obaly napsat a pro kontrolní úřady to musí být kontrolovatelné. Pouze tak dostaneme eh, takovou situaci, která bude pro všechny výhodná. Bohužel za současných podmínek to tak není. Děkuji, pane Sebere. Na minutu má slovo paní Westlund. Já zcela souhlasím s tím, co tady eh, řeklo hodně předřečníků. Je to velice důležitá legislativa, především na ochranu zranitelných kategorií osob eh, a proto je třeba, aby tam byl i lepek, aby to bylo eh, jasnější potom pro ty osoby, které jsou alergické na, na lepek. A také i bych mohla hlasovat pro návrh 84 pana Šlitera, ale vzhledem ke kompromisu, na kterém jsme se dohodli, nemohu. A e, potom on, jemu šlo o striktnější pravidla o pesticidech. Potom, pokud jde o 86, tak jak řekla paní Delange, musíte mít malé děti, abyste to poznali. Já mám dvě děti, které jsem kojila. E, a potom i dostávali tu eh, výživu obou etap, v obou etapách, ale ten obal je téměř stejný u nich, stejné barvy a mm, samozřejmě oni eh, eh, se Eh, snaží tedy ty eh, firmy obcházet eh, tu, ten zákaz reklamy pro tu výživu pro kojence do 6 měsíců a v podstatě je to potom zavádějící a ty výrobky pro tu pokračující výživu jsou tomu velice podobné. Obalem děkuji, paní Veslund. Na minutu a půl má slovo paní Klas. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové. Naše potraviny tedy eh, to, co na, z čeho žijeme, na to klademe velké nároky a to platí zejména pro ty naše nejmenší prokojence a děti. Nejde pouze na, eh, o výživnou eh, hodnotu, ale jde také o složení a vývoj. Chceme tady mít eh, princip předběžné opatrnosti, nechceme postupovat žádná rizika. Výrobci svým jménem ručí za své produkty eh, a eh, vše musí být potrestáno, pokud je něco nedodrženo. Ale vše musí být také měřitelné. V oblasti ochrany rostlin máme přísné nařízení, které minulé léto vstoupilo v platnost. Evropská pravidla pro rezidua pesticidů se pohybují na hranici dokazatelnosti a, a je to nižší než úroveň, která by mohla způsobit e, nějaké problémy. E, Evropský parlament princip e, předběžné opatrnosti závazně stanovil a malé děti a kojenci jsou Eh, zvlášť chráněni. A na to můžeme stavět. Ve výboru jsme společně eh, pečlivě zvažovali nejlepší formulaci a já si myslím, že to se nám podaří potom eh, tedy schválit i na plenárním zasedání. A děkuji Esther Lange a paní zpravodajce a všem za odvedenou práci musíme jistě akceptovat nebo zajistit, aby malé děti a kojenci byli dostatečně dobře eh, vyživováni, aby byli zdravé. Děkuji. Paní Klas, na minutu má slovo pan Pirillo. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat zpravodajce za eh, přijaté kompromisy ve výboru Envy, čím se posiluje návrh komise, tím, že se lépe chrání různé kategorie zranitelných spotřebitelů a poskytují se jim lepší informace vyloučení bezlepkových potravin eh, eh, a eh, takže to jsou osoby, které trpí tedy netolerancí na určitý alergen, tak já si myslím, že zde bychom měli také chránit tyto osoby, bychom chránili jejich zdraví. V příštím vyjednávání s radou bychom mohli navrhnout tedy horizontální právní úpravu, jako tedy je na Eh, nařízení z roku 2011, které se týká označování potravin a tam bychom mohli tedy vyřešit otázku glutenu. A je třeba, abychom eh, jasně označovali ty osoby, eh, ty, ty potraviny, které tedy jsou bez určitých těchto konkrétních alergenů. Děkuji a na minutu má slovo paní Kadenba. Vážený pane předsedo, pane komisaři, Myslím si, že předložené nařízení přináší mnohé z toho, oč usilujeme, větší bezpečnost pro výrobce, bezpečnost pro spotřebitele a také možnost tyto věci kontrolovat. Označ- nařízením k označování potravin už jsme udělali první krok k lepší možnosti volby mezi produkty. Je ale celá řada spotřebitelů, kteří eh, kvůli svým zdravotním požadavkům vlastně ehm, takovou širokou volbu na trhu nemají. To znamená, že potřebují jasná pravidla a velkou jistotu. Ehm, je úplně jedno, jestli jsou to eh, pacienti, eh, které mají problémy s látkovou výměnou nebo jiní. Potřebujeme také bezpečnost, eh, bezpečná pravidla pro kojence a mladé děti. Rodiče se tedy dostávají pod velký reklamní tlak a někdy mohou udělat rozhodnutí, která nebudou úplně nejlepší pro kojence. A někdy se také dělá volba mezi kojením a, a potom nějakými eh, eh, produkty, které kojení nahrazují. Já si myslím, že tady ta volba musí proběhnout velice pečlivě a musí být informovaná. Děkuji, paní Karenbach. Na minutu má slovo pan Tarabela. Pane předsedo, pane komisaři, milí kolegové, já vidím pozitivně zprávu paní Rýs i návrh na řízení s cílem e, e, adaptovat e, pravidla hm, ohledně potravin, které, se, které jsou pro kojence, novorozence, ale i pro konkrétní osoby s určitými lékařskými léčebnými potřebami. A zde zde máme velice citlivý, mm, citlivou otázku a to je eh, reklama na eh, eh, mm, dětskou výživu pro novorozence do 6 měsíců a potom pro tu pokračující výživu. Zde Eh, ty firmy eh, tedy se snaží používat různé marketingové strategie, aby prodali a ne poskytovat eh, validní le- lékařské informace a často je to matoucí pro rodiče, což ohrožuje zdraví našich dětí. Je třeba tedy Eh, a eh, stanovit určité eh, mechanismy efektivního vyhodnocování a samozřejmě, kdyby se to vyhodnocování provádělo na globálním základě a zvažovaly by se všechny složky dotčených potravin. Děkuji, pane Tarabilo, a na minutu má slovo paní Merkis. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat paní zpravodajce návrhy, které byly předloženy, jsou opravdu vynikající a je na čase tyto změny provést, protože inovace v oblasti potravin jsou často rychlejší než legislativa. Je to důležité téma, protože je stále více lidí, kteří trpí alergiemi a zvláštními mm, výživovými problémy. Osoby, které jsou nezranitelnější a které trpí alergiemi, potřebují patřičnou pozornost a opravdu není vždy snadné se vyznat v označeních. Hovořili jsme například o pokračovací kojenecké výživě a tam eh, to opravdu není jasně vyznačené na obalu a produkty jsou velice podobné, takže rodiče se často spletou. Je potřeba to vylepšit a vyjasnit jsou nutné jasné informace. Možná i balení by mělo být odlišné, třeba nějaký jiný typ obalů, tak aby pro eh, rodiče bylo jasnější, co vlastně kupují. Reklama hraje také důležitou úlohu. Tam bychom to měli opravdu ošetřit, protože často je reklama zavádějící a uvádí nějaké informace, eh, které nejsou eh, přesné nanotechnologie. To jsou technologie, které se eh, stále častěji uplatňují a u nadoproduktu je vývoj velmi rychlý, proto si myslím, že bychom také měli rychle reagovat, abychom ochránili ty slabé. Děkuji. Nyní přejdeme ke Catch the Eye. Na minutu má slovo paní Weisgerber. Pane předsedo, Průměrný spotřebitel eh, si může neomezeně vybírat eh, cukrovarnické produkty, produkty obsahující cukr a nikdo mu nebrání. Ale pokud jde o ochranu například eh, kojenců nebo dětí, potřebujeme zvláštní ochranu, pokud jde o označování a obaly. Já mám eh, také eh, malou dceru a proto jsem velice ráda, že už nesmí být prováděna, prováděna reklama eh, s krásnými lákavými obrázky malých dětí, které eh, podsouvají, eh, že tato výživa je nejlepší. Eh, jsem velmi ráda, že slazené mléko už se nebude používat, protože je to opravdu sladké a dítě potom už ani obyčejné mléko pít nechce. Osoby, které nesnesou lepek, potřebují zvláštní výživu, protože jinak se jim mohou rozvinout vážné choroby, jako například rakovina tlustého střeva. Je potřeba udržet vysokou eh, úroveň, ale to je možné pouze v případě, že do nařízení zapracujeme právě citlivost na lepek. Například eh, je zde řečeno, že eh, potraviny pro tyto pacienty musí mít stejný, stejné množství minerálních látek a výživových hodnot jako jiné produkty. Děkuji. Pan Menders, minuta. Děkuji, voorzitter. Eh, eh, Děkuji, pane předsedo. Eh, dovolte mi, abych paní kolegyně poděkoval za vynikající práci, protože se snažila zavést jasno do zmatku, který momentálně existuje, aby bylo možné lépe chránit zranitelnou populaci. Přičemž malé a střední podniky v této oblasti podnikající také potřebují, aby jim byla věnována pozornost ale když bude jasná informace na etiketách, to ještě nevyřeší všechno. Před dlouhou dobu jsme věnovali více času tomu, že jsme poučovali děti o tom, co je vhodné jíst. Myslím, že potřebujeme větší osvětu. Informace o potravinách se musí různými způsoby dostat k dětem. Momentálně děti často ani nevědí, jak se vyrábějí potraviny, co je pro ně dobré, co je dobré pro zdraví. A myslím si, že i dobrovolně se do toho toho musí zapojit celé potravinářské odvětví. Nejenom dělat eh, reklamu na vlastní výrobky, ale pomáhat dětem, aby se stravovali zdravě, protože v posledu dlouhodobě z toho budou mít prospěch všichni. Vím, že Komise jde právě o to a předpokládám, že budou následovat brzy iniciativy, aby celá společnost byla zdravější. Děkuji, pane Mendersi, pan Melsen má slovo. Eh, Děkuji, pane předsedo. Trávicí trakt novorozenců je teprve po dvou nebo třech měsících eh, schopný eh, zahubit eh, nejrůznější bakterie a proto musí být kojenecké potraviny velice bezpečné. A v dnešní době jsou rodiče ve velmi nejisté situaci. Já to vím, protože mám pět dětí a samozřejmě každý produkt tvrdí, že je to ta nejlepší strava pro kojence a je tam napsáno od kdy do kdy eh, tedy je možné podávat tuto stravu kojencům. A ta situace je nejistá a je to samozřejmě složité. Rodiče musí sami rozhodnout, co považují za vhodné, ale je bez pochyby důležité, aby Evropská unie zakázala veškerou reklamu, která se zaměřuje na to, aby matky eh, přestávaly kojit. To nesmíme dovolit. Děkuji paní, pan, paní Kalenbach. Pane předsedo, pane komisaři, chtěla bych navázat jednou prozbou. Diskutujeme také o víceletém programu pro eh, zdraví a já eh, tady chci říci, že je to zdraví pro všechny a eh, chceme také gramotnost v oblasti zdravotní, eh, zdraví, protože veškeré možné informace a označení nám neposlouží, pokud spotřebitelé se nedokáží vyznat v nabídce potravin, pokud neví, jaká je jejich skutečná osobní potřeba a jaký by měl být jejich stravovací režim. Takže to bych chtěla zdůraznit. Potřebujeme gramotnost v oblasti zdraví, v celém um, oblasti zdraví. Děkuji. Děkuji, paní Karenbach, pan Schlitter. Děkuji, pane předsedo. Zabýváme se kojeneckou stravou, následnou kojeneckou stranou, eh, stravou, ale je tady i třetí kategorie. Měli bychom mít eh, široký eh, zákaz pro reklamu, jinak ta třetí kategorie by také mátla. Nemělo by se tomu říkat následná nebo pokračující strana, ale mělo by se tomu říkat sušené kravské léto s přísadami, o to tady jde. Proto není dostačující mít tady jenom zvláštní kategorii pro produkty pro sportovce nebo eh, pro eh, ztrácení na váze, protože na to by měla být zvláštní legislativa. Čili měli bychom se tady držet těch normálních obvyklých tvrzení, protože jinak je například mnoho zavádějících tvrzení, co se týče eh, nápojů pro sportovce. Pan komisař, pan Daldali máte teď slovo. Pane předsedo, eh, vážení poslanci, s potěšením konstatuji, že máme velice podstatné názory ohledně toho, jak je důležité chránit nejzranitelnější skupiny obyvatelstva. Dovolte mi, abych se vyjádřil ke třem záležitostem, o nichž se během této rozpravy hovořilo. Ohledně specifických pravidel eh, pro eh, ty mléčné výrobky nebo výrobky založené na mléce. Tady jsou různé názory. Zda to je zapotřebí, aby se uspokojily výživové potřeby malých dětí. Bude třeba konsultovat EFSU, aby se vyjasnily výživové potřeby. Proto podporuji e, přípravu zprávy k této oblasti. Rovněž jsme ochotni zabývat se otázkou reklamy, o které hovořila paní Vilmont a někteří další. Ohledně pesticidů, jak už jsem řekl, legis Legislativa o pesticidech byla nedávno revidována a již přihlíží ke zranitelným skupinám, včetně dětí. Úplně souhlasím, že používání pesticidů eh, v produktu by mělo být velice omezené co nejvíce, pokud ty produkty budou konzultovat děti. A konkrétní specifická legislativa o eh, produktech potravinářských pro kojenci a malé děti už teď říká extrémně nízké hladiny pesticidů. Natolik nízké, že de facto jsou už prohibiční. Proto můžeme akceptovat takovýto pozměňovací návrh v základním aktu, pokud je v souladu se stávajícími pravidly. Musím ale říci jednu věc. Musíme rozlišovat eh, mezi aplikací a mezi přítomností pesticidů. Pokud se omezíme na zákaz aplikací pesticidů, pak to bude znamenat, že se budeme snažit vyvarovat se přítomnosti pesticidů na polích zelených vlastně, aniž bychom vlastně pokrývli už kontaminovaná oblasti, které už existuje, kde může třeba eh, pěstována produkce, která posléze je eh, míněna pro malé děti. Proto bychom se měli spíše zaměřit na přítomnost pesticidů v potravidách a nikoliv na aplikaci pesticidů jako takovou, protože to by také zahrobovnovalo jakékoliv potraviny, které byly byly vypěstovány na polích, které v, minulosti byly kontaminovány ohledně bezlepkových potravin. Ehm, domnívám se, že ehm, musíme se zbavit eh, představy, že náš návrh nějakým způsobem by snižoval ochranu celiaku. Naopak, my naopak zvyšujeme ochranu eh, osob ehm, intolerantních vůči lepku tím, že se tady udržují pravidla pro označování složení. Komise si pouze přeje, tedy je udržet tato, potravi, tato pře, pravidla, jenom je chce převést do vhodnějšího právního textu, kde se jedná o informace o potravinách pro spotřebitele. Plus k baleným potravinám to bude chránit celiaky také v případě nebalených potravin, čem, což by se nestalo, kdyby eh, se to dostalo do této konkrétní eh, legislativy. Čili to je další směrování k lepšímu a jednoduššímu regulování, tak aby všechny informace ohledně lepku byly pokryty stejným legislativou, protože SFC už pokrývá eh, příprav, prezen, přítomnost lepku. Proto si myslím, že rozšíření rozsahu potravin eh, kde bude eh, označen mm, lepek, že to by bylo daleko vhodnější, než kdybychom to omezili jenom na balené potraviny. Děkuji, na dvě minuty má slovo paní Rýs. Děkuji, pane předsedo. Pár poznámek závěrem. Chci poděkovat všem řečníkům, eh, kteří hovořili a já z toho vyvozuji obecnou podporu eh, globální dohody, ke které jsme dospěli ve výboru. Samozřejmě já jsem si i vyslechla různé priority, různé ty niance, to se liší podle jednotlivých frakcí, jednotlivých řečníků, třeba pokud jde o ten gluten, o tom hovořil i pan komisař, pokud jde o reklamu, označování. A teď eh, jaká, eh, jakou mají přidanou hodnotu tedy ty Eh, potraviny, pokračovací, takzvané pokračovací dětské výživy potom se tady hovořila potom otázka pesticidů, paní Klás například, mm, i mm, protože, eh, jak bylo řečeno zde, my všichni teď eh, před pár měsíci jsme pracovali na té horizontální legislativě, to řekl i pan eh, komisař a, mm, a teď tady se máme zaměřit na ambicioznější, konkrétnější cíle pro určité kategorie populace, aby ty všechny normy byly v souladu s tou horizontální legislativou. A teď teď ještě jedna věc, o které se nemluvilo možná, poněvadž dánské předsednictví tu není. A to je absence dohody v prvním čtení, tedy neuspělo to a to je možná i na chybou trochu předsednictví, ale právě eh, protože to zrychlené řízení má své limitace Eh, od samého počátku, od roku 2009 se velice málo využívalo a eh, mm, já si myslím právě proto, poněvadž eh, cíle parlamentu nejsou často zohledňovány v tom zrychleném řízení, takže se dostaneme tady do druhého čtení. a doufám, že bude rychle a skončí to dobře. Závěrem dovolte eh, zde zdůraznit dva názorové rozdíly s komisí. Otázka bezlepkových potravin. Zde je nás hodně a v podstatě většina se domnívá, že eh, dát to do eh, legislativy o informacích pro spotřebitele, to nedostačující, protože to jde za rámec označování a článek 36 E, toho nařízení nestačí, pokud jde o e, označování složení, bezpečnost potravin. K tomu se vrátíme, pokud jde o aktiv v přenesené pravomoci, o tom jste hovořil, pane komisaři, na začátku. My jako parlament chceme se zapojit do rozhodovacích procesů, tedy right of scrutiny chceme mít, abychom eh, tedy eh, byli zapojeni. A takže mm, mm, samozřejmě víme, že eh, to je ještě věc otevřená. Určitě k tomu velice rychle se vrátíme za kyperského předsednictví. Děkuji. Děkuji, paní Rýs. A mm, takže tím jsme tím jsme uzavřeli rozpravu a budeme hlasovat ve 12 hodin. Přijdeme k dalšímu bodu což eh, je populace sledě obecného v oblasti západně od Skocka. A poněvadž jde o Skotsko, tak zpravodajem je pan Stevenson. Má